ke zprávě eh, pana eh, Léneho. Jedná se o roční účetní závěrky některých forem společností a mikrosubjektů. Pan Lene má čtyři minuty. Pane předsedo, dámy a pánové, eh, v této zprávě se jedná o záměr, jenž parlament mm, prosazuje již po dlouhá léta. My jsme totiž chtěli, Um, aby mikrosubjekty, to jsou extrémně malé podniky, čítající minimální počet zaměstnanců, minimální eh, tržby, mm, obraty a eh, zisky, které působí pouze eh, na místní úrovni, regionální úrovni, místní pekař, místní malíř, aby teda oni byli osvobozeny od povinnosti předkládat daňové účetnictví. Tady se jedná již o čtvrtou směrnici, která mm, byla již několikrát novelována realizována. Eh, poslední eh, pokus eh, proběhl v rámci zprávy paní kolegyně Vandenburg koncem roku 2008 a tenkrát se nepodařilo v jednání s, rady toto, s radou toto prosadit. Výsledkem bylo, že parlament v září 2008 ve svém usnesení jednomyslně schválilo rezoluci, která vyzývá komisi, aby prověřila tuto možnost osvobození mikrosubjektů subjektů od předkládání nebo vedení daňového účetnictví a aby je osvobodila. Komise tak skutečně učinila. A e, kromě toho komise eh, ustavená Evropskou komisí, totiž skupina pana Štojbra, která se zabývá od mm, mm, redukcí byrokracie, se k tomu rovněž vyjádřila a pravila, že toto by byl rozhodující instrument eh, pro úlevu eh, těm nejmenším podnikům. Hovoří se o možnosti úspor ve výši 6,3 miliard eur a to se pojí ještě se skutečností, že mikrosubjekty nejvíce trpí byrokratickou a administrativní legislativní zátěží. Tento návrh komise je skutečně vlajkovou lodí politiky odbourávání byrokracie v Evropské unii a proto to má skutečně zásadní a stěžejní význam. Je zde celá řada dobrých důvodů, proč tento návrh je správný. Tato směrnice, o níž hovoříme, pochází z roku 1978 a byla eh, zaměřena na velké a velké a středně velké podniky. Nikdy nebyla myšlena pro pro mikrosubjekty. To, že mikrosubjekty jsou vystaveny, respektive podrobeny povinnosti eh, předkládat, předkládat daňové účetnictví stejného ražení jako velké podniky, eh, skutečně se míjí účinkem, protože potřebuje mikrosubjekt úvěr, má tato, eh, pokud ano, tak tato rozvaha nebo bilance má nulovou hodnotu a to potvrzují i šetření eh, komise takže hodnota je skutečně nulová. Ale co je zajímavé při zadávání nebo poskytování úvěru, je spíše otázka cash flow, otázka likvidity, otázka aktivovatelných rezerv. To jsou ale vše aspekty, které nelze vyčíst z rozvahy. Ehm, rozvaha vlastně je pouze jakousi momentkou a nevypovídá dostatečně o tom, zdali eh, je mikrosubjekt způsobilý ehm, splácet úvěr či nikoli. Navíc e, je to i otázka hospodářské soutěže a konkurenceschopnosti. Tyto mikrosubjekty zpravidla e, nevstupují do konkurence e, v přeshraničním smyslu slova. Jsou zpravidla činné pouze na místní nebo regionální úrovni. To znamená, že to není relevantní z hlediska jednotného trhu. Jednotný trh není samoučelem, je dobře, že jej máme, ale měl by upravovat opatření, která jsou rozhodující pro přeshraniční styk a nikoli otázky, které se týkají pouze národního hospodářství interně. Na tomto pozadí bychom tu, tento nekonečný příběh měli konečně dovršit, měli bychom zprávu schválit a tím vytvoříme všechny předpoklady pro to, aby se rada ještě jednou nad tím zamyslela a aby eh, se kvalifikovaná menšina v této otázce rozpustila. Bylo by to dobře pro mikrosubjekty v Evropě. Děkuji. Prvně. Děkuji vám. A nyní za komisi pan komisař Barnier. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Především vítám tuto práci a také děkuji za práci obou dvou zpravodajů. To znamená pana Léného, který právě hovořil, a pana Styrkse. Jak řekl pan Léné, po návrhu komise je situace taková, že vycházíme vstříc parlamentu a komise byla vyzvána, aby předložila návrh legislativy tak, aby mikrosubjekty, na mikrosubjekty se nevztahovaly předpisy týkající se účetních závěrek. Také skupina na vysoké úrovni pod vedením pana Štojbra se jasně vyslovila pro tento návrh a konec konců také ECOSOC signalizoval svou podporu v tomuto návrhu ke zjednodušení účetních předpisů. Tak toto vypadá. Proč je toto nařízení a opatření tak důležité? Tento návrh musí umožnit členským státům, aby požadavky Eh, vykaznictví zjednodušili a aby vznikl jednotný systém. Toto by také náklady pro mikrosubjekty značně snížilo. Já jsem dostal čísla od svých spolupracovníků a tady se hovoří o úsporách ve výši 6,3 miliardy euro. I kdyby to bylo nižší číslo, tak si myslím, že by skutečně stálo za to vést diskusi o tomto tématu až úplně do konce, tak abychom činnost eh, mikrosubjektu po celé Evropě podpořili. Proto jsem pro rychlé schválení tohoto návrhu pro mikrosubjekty tak, abychom toto zakotvili v obecnějším rámci a Samozřejmě budeme potřebovat o trošku více času, než toto ustanovení skutečně bude aplikováno. Dámy a pánové, já jsem také slyšel různé kritiky a poznámky z vaší strany. Já se budu snažit na ně reagovat a zmíním nyní tři body. Za prvé, co chce, čeho chce tento návrh dosáhnout? Chce mo- poskytnout možnost členským státům, že si budou budou moci zvolit, zdali zachovají současná pravidla a nebudou tedy měnit své národní vnitrostátní předpisy. A za druhé já chci také podpořit eh, přijetí tohoto návrhu a zjednodušení. A protože toto se týká samozřejmě společného trhu a my nikdy nepřijímáme pravidla, pokud nejsou absolutně nutná. Pro mikrosubjekty platí, že současné požadavky nesmějí být přemrštěné. A za třetí, návrh neznamená, že veškeré daňové závazky pro mikrosubjekty by byly úplně zrušeny. Tady se navrhuje pouze kompromis. Samozřejmě tyto mikrosubjekty musí vést různé daňové doklady a musí také prokázat svou činnost a také musí mít tedy účetnictví jako takové. Já podporuji tento návrh, také žádám parlament, aby tento návrh schválil a myslím si, že parlament musí vyslat jasný signál, čeho chce dosáhnout. My jsme všichni pro zjednodušení a tento návrh je dobrým příkladem pro zjednodušení. Já také chci, aby mikrosubjekty mohly rychle využít úspory, které od tohoto návrhu očekáváme. Děkuji a nyní za měnový ekonomický výbor pan Sterks. Standpunt van de Commissie Economische Zaken voorgelegd kan worden. Děkuji. Děkuji za to, že stanovisko Ekonu může být zde vůbec předloženo. Před několika týdny to vyhlíželo jinak. Já souhlasím s myšlenkou komisi. komise potřebujeme zjednodušený režim pro mikrosubjekty a pan Elene správně poukázal na to, že je nutno rozlišovat mezi velkými podniky a mikropodniky, ale já se domnívám, že tento text to nezaručí. Jestliže eh, se zřekneme eh, předkládání roční závěrky, tak to nebude nutně jednodušší pro tyto podniky, protože situace se bude různit podle zemí a to eh, nebude snadné, zejména ne pro mm, příhraniční podniky. A proto žádám kolegy a kolegyně, aby se k nám připojili. My požadujeme detailní hodnocení dopadu všech důsledků, nejenom těch 6,3 miliard úspor, ale i eh, chcem, potřebujeme hodnocení negativních dopadů. A eh, samozřejmě, že eh, lze odbourávat byrokracii, jestliže budeme zdokonalovat všeobecnou směrnici o službách. Potřebujeme posílení jednotného trhu a skutečné odbourání byrokracie. Dámy a pánové, čím se liší mikropodniky od malých a středních podniků? A to už mikrosubjekty neporovnávám s velkými hospodářskými subjekty. Chtěl bych poukázat, že tady jsou nepříznivé faktory z okolí. E, to se týká makrotlaku, jako je byrokracie, e, daně a to je i na mikroúrovni e, také, že je třeba malé, malé toky hotovosti. Vidíme také, že ukazatel ukazatel přežití prvního roku činnosti mikrosubjektu byl na výši asi 60%, což znamená, že více než každý třetí nově založený mikropodnik se nedokázal udržet nevydržel déle než jeden rok působení na trhu. A když si ještě uvědomíme, že v mnoha členských státech mikropodniky tvoří více než 90 všech hospodářských subjektů, pak diskuse na téma snížení administrativních překážek, různých eh, břemen, konkrétně co se týče účetnictví, se stává věcí absolutně nezbytnou. Je také důležité zaměřit eh, diskusy nejenom na to, jak zjednodušovat, ale také, jaký význam mají eh, takové povinnosti v Eh, účetnictví. Když se hovoří o zjednodušování, hovoří se hlavně o nákladech, ale když se hovoří, jakou to má hodnotu, pak to znamená, co přináší, jaký užitek přináší eh, vlastně eh, systém těchto účetních závěrek, zjednodušení proto se vyslovuje několik rysů, které je odlišují od větších. Ale samozřejmě, že to vede potom k tomu, že se vytváří disproporce mezi vlastně výhodou a mezi zase nákladu, které plynou, eh, když eh, z toho, že se vyplá, mm, realizují standardy. A eh, je pak třeba snižovat náklady. Je třeba samozřejmě podávat informace informace. Většinou ovšem eh, zaměstnanci nebo prostě členové těchto mikrosubjektů eh, jsou eh, rodinní příslušníci a musíme si také uvědomit, že nikoli v tyto mikropodniky byly příčinou současné ekonomické krize. Děkuji. Tak. Čtyři minuty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážení kolegové, jak už řekl pan zpravodaj, tento návrh směrnice už eh, se eh, o něm hlasovalo v parlamentu. Nicméně pořád je tady i kritické stanovisko nebezpečí je tak v tom, že by to mohlo být kontraproduktivní, že by to nemuselo dosáhnout žádoucích výsledků. Budeme se snažit sice snížit břemeno pro tyto mikropodniky, ale tím je zase můžeme zbavit eh, klimatu důvěry a bezpečnosti, kterou potřebují. Musíme se také eh, uvědomit, eh, kde je ta mes, až kam jdou mikrosubjekty. Jsou to drobné střední podniky, které mají mají, eh, to už jsou, které mají více než 10 milionů a které 10 eh, eh, pracovníků, pardon, a milion euro mají obrat. Je to možná velká většina podniků, mnohé jsou skutečně jenom lokálně aktivní, na komunitárním trhu příliš aktivní nejsou. Nicméně by neměly být úplně vyjmuty z povinnosti uplatňovat pravidla účetnictví. Měly by je dodržovat, kdykoliv si přejí eh, obcho- eh, mít se dočinění s bankami, s partnery, dojednávat fiskál, eh, věci s daňovými fiskálními úřady. Účetní pravidla budou pro ně pak platit. A možná, že to nakonec přijde dráze, že když budou muset eh, jenom nepravidelně a ve výjimečných případech vypracovávat závěrky, než když to dělají pravidel. Takže to nevím, jestli to bude opravdu pokrok, když eh, najednou se takto změní požadavky. To není jenom otázka konkurence, to je také otázka ekonomické integrace komunitárního práva a rovného zacházení se všemi podniky fungujícími v Evropské unii. Ovšem, samozřejmě, že zjednodušení účetních požadavků vůči středním a drobným podnikům jsou, je věc žádoucí. A tady musíme říci tři věci. Je to ten návrh, o kterém my hovoříme, pak mezinárodní reference také e, směrnice o právu obchodních společností. To byl návrh, e, který se připravoval právě na rok 2010, ale zdá se, že to přijde později. A Nemyslím si ale, že bychom to měli příliš uspěchávat jenom, abychom nebyli příliš spoždění, protože si myslím, pane komisaři, že by bylo daleko lepší a bylo by také zřetelnější z hlediska podniků, kdyby existovalo jednotné globální řešení s tím, že by měli možnost eh, si zjednodušit nebo postupovat podle zjednodušených pravidel, tak, aby život pro drobné podniky se stal lehčí. Ovšem, problém v současné době eh, spočívá v tom, že komise otálí, co se týče této směrnice a to velmi celý proces poškozuje. Proto velice nalehám na komisi, aby urychlila vyjednání o poskytování výjimek, ať už a aby byla provedena také příslušná studie dopadu. Paní Tajn, dvě minuty. Milé kolegyně, jako stínová zpravodajka ALDE vůbec nerozumím, jak eh, může někdo být proti tomu, aby mikrosubjekty, mikrosubjekty zdůrazňují, eh, mohly být osvobozeny od eh, daňových, od předkládání daňových, daňového účetnictví. Tady nejde o podnikatele z Badenska a Württemberska. Já jsem vás zaznamenal, ale pozdě, takže prosím, abyste vyčkal, až eh, řečnice domluví a pak vás eh, připustíme k slovu. Děkuji, děkuji. A eh, prosím, pokračujte, omlouvám se za přerušení. Ano, tady nejde o mm, vývozce z Badenska Württemberska se stovkou zaměstnanců, ale o malé řemeslníky, o květinářku nebo pekaře a tak dále. Již po léta Eh, politika opakuje, jak na národní, tak evropské úrovni, že právě ty mikrosubjekty musí být osvobozeny od zbytečných nákladů, přebytečných nákladů eh, na daňového poradce. Eh, v Belgii jsou to právníci, kteří zpracovávají výroční závěrky a ve Francii auditoři. Měli by být osvobozeny od těchto povinností, zejména zastávající finanční a ekonomické krize. A když komise pak konečně příslušný návrh předloží, k němuž eh, ji eh, již parlament dlouho vyzývá, pak se nakonec objeví všichni ti popírači. Pouze 7% mikrosubjektů ehm, působí přeshraničně a tudíž eh, by vůbec nesměla existovat směrnice evropská vzhledem k principu subsidiarity. Navíc je orientována podle malých a středních podniků a tudíž tudíž se nehodí na mikrosubjekty. A jestliže poslouchám argumenty protistrany, za prvé mikrosubjekty by mohly potřebovat úvěry a pak by nebyli schopni předkladat své bankce účetnictví. Ale ten, kdo zná Bazilej 2, ví, že eh, skutečně toto daňové účetnictví je pouze jakýsi eh, přídavek. A dále ochrana věřitelů. Kdo se eh, spoléhá na účetní závěrku, tak ten je ztracen. Já jako notářka jsem ještě nikdy nezažila, že by se kupující spoléhal na výpovídací hodnoty, hodnotu výroční závěrky anebo účetní závěrky. A navíc eh, někteří z nás eh, chtějí eh, zachovat původní úpravu, to mohou, je to dobrovolné, ale ten, kdo, co by stát požaduje od mikrosubjektu předkládání daňového účetnictví, protože nemá funkční systém finančních úřadů, ten si nesmí stěžovat na daňové úniky nebo chybějící daně. A proto apeluji na všechny poslance, zejména na sociální demokraty, aby vyjádřili svůj souhlas k tomuto rozumnému eh, materiálu, protože pan eh, Léne skutečně vzal v potaz všechny námitky a aspekty. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo paní Kastex. Pan uh, uh, hrabě z Dortmundu by se vás chtěl něco zeptat. OK. Uh... Dobře, máte na to 30 vteřin. Paní Stax, eh, souhlasíte s tím, že ten návrh, který tady eh, děláte, aby se odložil návrh na hodnocení dopadu, vlastně se rovná tomu, jako kdybychom řekli ne? Máte, prosím, eh, nyní zase 30 vteřin na odpověď. Ano, já jsem pochopila vaši otázku. Pokud bude návrh zamítnut, pak by se musel jaksi zasadit do nového rámce a pak by mohlo eh, přijít i na studii dopadu. My nejsme, jak už jsem řekla, proti snižování, eh, pardon, proti zjednodušování požadavků na účetnictví pro eh, hodně malé podniky. Hlavně proto, že tady bylo tolik různých eh, směrnic, tolik různých dokumentů. Celá situace se musí vyjasnit a myslíme si, že tento návrh by nepřivedl k větší jednoduchosti, ale naopak k menší bezpečnosti. Paní Swinburne na minutu. Děkuji. Návrh pro um, úlevu pro mikrosubjekty není zdaleka, um, zdaleka perfektní. A my chceme ale eh, požádat komisi, aby šla dále a aby eh, všechny mikrosubjekty a malé a střední podniky opravdu měly zjednodušenou situaci. Je třeba provést také eh, revizi celé této směrnice článku 4 a 7 směrnice o právu obchodních společností. Musíme se podívat, jak dobrý je tento návrh. To nás také trošičku eh, znepokoje, protože má omezený dopad. Teď je těžká ekonomická doba, musí se uvědomit, že každý maličký kousíček pomůže a doufám, že když podpoříme toto opatření, tak alespoň někteří moji voliči ve Walesu budou z toho eh, moci těžit. Samozřejmě, že to není zázračné řešení, že je recese a že to jsou jenom drobná opatření, ale když to pomůže alespoň pár podnikům, aby se jim dařilo lépe v této obtížné ekonomické době, pak bychom neměli stát v cestě. Děkuji, paní De Jong, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Obecně jsem v podstatě vždy eh, rád, když se odstraňují předpisy. Je eh, těch předpisů přes příliš a eh, podniky a občané tím trpí. Ale existují též dobré příklady, jako například předpisy o eh, veřejném zadávání veřejných zakázek. Tady hovoříme o mikrosubjektech. Eh, potřebujeme transparentní finanční zprávu. Bez ní eh, nelze získávat úvěry a vše je ještě složitější. Já jsem to ale pochopil tak, že mikrosubjekty mají právě problémy s finanční správou. Jestliže mm, předpisy o předkládání daňového účetnictví již nebudou pro ně platit, pak bude existovat pro tyto mikrosubjekty obrovské náklady, když budou eh, předkládat daňová přiznání. Chceme-li objektivně pochopit eh, a stanovit, zdali je výpověď mm, podniku správná, to znamená daňová eh, povinnost, pak je nutno předložit celou řadu materiálů, dokladů a tak dále. A proto jsem pro eh, návrh komise, protože z toho budou mikrosubjekty profitovat, což nesporně neohrozí pracovní místa, která zajišťují malé a středně velké podniky ve Spojeném království je 2,6 milionů nezaměstnaných. Nezaměstnanost mezi mládeží dělá 20 ve Spojeném království. Ve Francii nezaměstnanost mladých lidí je 24 Je to 25 v Itálii a neuvěřitelných 39 ve Španělsku. Velké podniky eh, propouští z poslední dva roky a budou v tom pokračovat. Nejlepší naděje pro nezaměstnané představují malé a mikropodniky. Nicméně směrnice Evropské unie stěžují situaci mikropodnikům, aby mohly fungovat dobře. Eh, regulování ze strany Evropské unie eh, škrtí jejich růst a projednou tady komise přichází s něčím rozumným, s tímto návrhem, aby byla poskytnuta úleva eh, mikropodnikům. Ve Spojeném království máme 1,7 milionů mikrofirm. Jestliže by tyto eh, firmy mohly najmout alespoň jednoho pracovníka navíc, pak ten velký eh, problém v nezaměstnanosti ve Spojeném království by se do značné míry vyřešil. Všichni jsme eh, dostali také dopis pana Sterksa a jeho přátel, kteří jsou proti. Eh, za, částečně proto, že výjimka pro velmi malých firmy, aby nemuseli dodržovat všechny ty evropské směrnice, prý je v rozporu s jednotným trhem. To je ale absurdní argument. A jenom někdo z ALDE skupiny by s tím mohl přijít. Já vím, že v tom, a ještě z Belgie, já vím, že eh, člověk je vždycky penalizován v parlamentu, když kritizuje někoho z Belgie, ale eh, Eh, Británie před mnoha lety vstoupila do první světové války, aby chránila zemní celistvost právě Belgie. Takže se prosím, vy zase zdržte pokusu ničit britské hospodářství a britský stát. Děkuji. Ο κύριος Uh, if you really feel it's absolutely... Pan Fejo, jestliže bezpodmínečně chcete, chcete, tak můžete reagovat, ale velice stručně. Chcete... Akceptujete otázku? Ano, pak máte slovo na 30 vteřin, pane Sterksy. Nejdříve bych vám chtěl co řekl, co pro nás udělala Británie před tolika lety. Vy o tom mluvíte, ale já mám pro vás otázku. Když eh, žádáte komisi o revizi dvou směrnic, což je naplánováno tento rok, a aby tady byl celkový rámec, myslíte si, že opravdu to bude překážkou k tomu, čeho chceme dosáhnout, tedy eh, k eh, administrativnímu zjednodušení? Ano, malé podniky potřebují administrativní zjednodušení a to takže teď. Pan Fejo, dvě minuty. Pane předsedo, chtěl bych poblahopřát panu Lénemu za předloženou zprávu, k předložené zprávě. Také mu děkuji za otevřenost průběhu přípravy a také mu děkuji děkuji za to, jak vstřícně vystupuje vůči mikrosubjektům. A toto opatření je velice důležité při boji proti krizi, protože tak by získali mikrosubjekty osvobození a nemuseli by vyplňovat různé daňové a další výkazy a ale daňové výkazy jako takové zůstávají. Pouze dostanou tyto mikropodniky výjimku z vypisování a zpracovávání účetních závěrek. Nyní je na čase, abychom bránili mikrosubjekty, abychom přešli od slov k činům. Nyní máme příležitost bránit jednodušší opatření, neboť toto všechno povede k větší zaměstnanosti a k většímu růstu. Bohužel v Evropě jsme viděli, že mnoho malých a středních podniků padlo a proto bychom neměli pouze hovořit, ale měli bychom skutečně začít jednat. A proto Eh, strana, kterou zastupuji, také předložila stejné návrhy na, na, v Národním parlamentu a vyzvali jsme poslance, aby hlasovali pro to opatření, a jde také o to, aby byl překonána blokáda Portugalska v radě. Jde o to, abychom nejenom odstranili překážky, ale také snížili krizi. Paní Regner, dvě minuty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Cíl snížit byrokratické překážky pro mikropodniky musíme podpořit, protože mikrosubjekty nesmíme směšovat u účetní závěrky s velkými podniky. Ale ptám se, zdali tento cíl touto zprávou a návrhou komise dosáhneme a o kom hovoříme, hovoříme-li o mikrosubjektech. O tom již hovořila Françoise Castet. Já o tom se chci dále zmínit, neboť často tyto mikrosubjekty nejsou úplně malé. Jedná se především také o společnosti s, ma, s omezeným ručením a KGG, to znamená, že jsou to většinou podniky a komanditní společnosti, které mají méně než 10 zaměstnanců. A jestliže omezíme ručení, pak bychom však neměli rušit daňové výkaznictví na místo toho, aby mikrosubjekty byly zcela vyňaty ze čtvrté směrnice, pak by čtvrtá směrnice měla být nejlépe novelizována. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Paška, minuta a půl. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, dámy a pánové. Probíhající hospodářská krize nám jasně ukázala, že Evropa začíná být dýchavičná a nedokáže udržet krok s dynamikou hospodářství a hospodářského rozvoje v jiných částech světa, například v Ázii. Organizace našeho podnikatelského prostředí je těžkopádná a zkostnatělá. Podívejte se na čínského či indického řemeslníka. Co myslíte, kolik času ze své práce věnuje vyplňování um, uh, výkazů? a hlášení o podnikání. Žádný. A podívejte se na našeho řemeslníka. V mé zemi například eh, zákony nutí řemeslníka, aby posílal stejné údaje o svém podnikání v různých modifikacích čtyřem státním eh, úřadům daňovému, obvodnímu rejstříku, zdravotní pojišťovnu a statistický úřad. Jestliže něco pozapomene, v lepším případě obdrží vysokou pokutu, v horším případě mu úřady zruší podnikání. Čtyři. Státem zřízené instituce žijí z toho, že šikanují podnikatele a obírají je o čas i prostředky, protože na daních z jeho práce se pase celý byrokratický moloch. Všechny údaje by přece pro stát mohl se sbírat jeden jediný nevelký úřad. Jak se s tím eh, vypořádat? Buď zrušíme nesmyslné úkony, zjednodušíme, zefektivníme administrativu a dáme větší části našich úředníků příležitost, aby se tež začali živit poctivým řemeslem, anebo dopadneme tak, jak pověstný eh, královský místodržitele, jež eh, v květnu os, vyházeli z oken nespokojené pražské stavy v roce 1618. Pane Karasi, máte slovo. Dámy a pánové, pane komisaři, já jsem jedním z předsedů interskupiny SME malých a středně velkých podniků. Mnozí z nás se podíleli na eh, vypracovávání eh, tohoto eh, business actu a my se všichni zasazujeme za zjednodušování a od bourávání byrokracie. Dámy a pánové, to, co jsme si dnes vyslechli, samozřejmě e, zní e, velmi svůdně. Bylo-li by to tak svůdné, proč neslyšíme aplaus ze všech stran? Proč jsou předkládány tak různé nebo rozmanité příklady, které právě hatí eh, potlesk. To má své důvody je kompatibilní nová úprava Bazilej 2 na straně jedné se zasazujeme již po léta za společné předpisy o předkládání účetnictví a na straně druhé je chceme odbourávat nebo rušit. My usilujeme o evropská řešení a zjednodušení, nikoli národní řešení. Žádná, žádnou roztříštěnost zákonů. Přeshraniční služby um, poskytované mikrosubjekty by tím trpěly osvobození od povinnosti předkládat eh, účetní závěrku by de facto nebylo ulehčení, protože v mnoha členských zemích bez tak musíme sbírat eh, údaje, ale pod jiným názvem ale mm, e, poskytování úvěru by bylo stíženo. Standardy, které mm, e, vypovídají o konkurenceschopnosti podniků, by měly být dodržovány i mikrosubjekty. Jinak, jinak tady riskujeme ztrátu transparentnosti. Když podniky rostou, e, musí dodržovat určité, určitá pravidla a možnost volby na straně členských států oslabují jednotný trh a proto jsem pro přepracování čtvrté a sedmé rámcové směrnice o e, právu společností. Děkuji. Paní Tyson, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegyně, kolegové Samozřejmě se jedná o snížení byrokratické zátěže. To musíme udělat také ze strany Evropy a to musíme především udělat pro mikrosubjekty, ale také pro malé a střední podniky, které tím trpí. Ale nesmíme vylévat dítě s vaničkou, neboť jestliže přijmeme návrh komise, pak budeme mít různé účetní systémy podle země usazení příslušného subjektu. Pak budeme dostávat rozvahy, které již nebudou jednotné na evropské úrovni. To bude brzda pro obchod a také pro přeshraniční styk. Mimo to, toto bude nahraženo jinými administrativními břemeny, například předpisy finančních úřadů, anebo tady budou některé požadavky bank. My také nesmíme zapomínat na to, že i společnosti jako takové potřebují jistou transparentnost. Také musí vědět, jak já, v jaké jsou situaci a toto zabezpečuje především dobré účetnictví. To znamená ne menší byrokratická zátěž, ale spíše větší zátěž a proti tomu se obrátili také profesní svazy v Evropě. Já respektuji dobré záměry komise a také akceptuji dobrou práci výboru legislativního výboru, právního výboru, ale přesto bohužel nemohu tuto zprávu podpořit. Já podporuji především solidní hodnocení dopadů a to by se mělo udělat především v rámci přepracování čtvrté směrnice o společnostech. Toto, tato aktualizace, novelizace se plánuje na letošek. A pan eh, Paní Runner? Já jsem bohužel nerozuměla jméno. já chci udělat takové rezimé, protože už bylo vše proti a pro tuto směrnici řečeno nelze nikdo být proti tomu, jestliže chceme zjednodušit účetní předpisy pro mikrosubjekty, ale já se domnívám, že jsme zůstali stát na půl cesty a neodvážíme se dojít tuto cestu do konce. Všichni víme, že účetní předpisy potřebujeme, že také i nejmenší mikrosubjekty potřebují doklady tak, aby dokázali odhadnout svou situaci. To může být Bazilej 2, nebo to mohou být různé technické dokumenty, doklady, a nebo v budoucnosti mohou vzniknout také nové předpisy a doklady, které přijdou z jiných zemí k nám, se kterými se budeme muset zabývat. Ale abychom mohli jít dál a zvážit tuto situaci, pak přece v Evropě musíme mít v Evropě správné směrnice nejenom pro mikrosubjekty, ale také pro větší společnosti. Neboť já jsem pracovala jako právnička, tak vím, že mikrosubjekty potřebují mnoho času pro sehnání různých podkladů, ale především musí tyto doklady vyhodnocovat a toto opravdu potřebuje hodně zaměstnanců pracujících a pro hodně peněz. A mikrosubjekty malé, nejmenší společnosti si to nemohou dovolit. Ale jestliže se skutečně chceme zabývat účetními předpisy, ve tak bychom měli aktualizovat čtvrtou a sedmou směrnici o společnostech. Děkuji vám a pan Karenc má dvě minuty. Děkuji, eh, pane předsedo, pane komisaři. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Kdyby někdo z nás si chtěl založit nový podnik. Určitě na začátku by to byl takový mikrosubjekt. Evropská unie potřebuje nové podniky, protože máme krizi a s ní i nezaměstnanost. Vyřešit otázku nezaměstnanosti znamená, že musíme být schopni vytvářet co nejvíce mikropodniků. Budou to tedy na začátku tyto mikrosubjekty, neboli musíme dělat vše, abychom eh, usnadnili vytváření těchto podniků a máme k tomu příležitost. Návrh komise na zrušení eh, Eh, některých povinností, to znamená, že eh, by byly usnadněny účetní uzávěrky, že by tady byla výjimka pro tyto mikropodniky a to bychom měli udělat, to by to vyřešilo a máme k tomu tři dobré eh, důvody. Za prvé, jak jsem říkal, prakticky všechny nové podniky začínají jako mikropodniky. Tudíž toto rozhodnutí by celý proces usnadnilo a to zvláště teď, když to velice potřebujeme. Za druhé, náklady spojené s účetní uzávěrkou nelze srovnávat s žádným ziskem, ani pro podnik, ani pro stát. Pokud si někdo potřebuje vzít úvěr v bance, pak eh, bude třeba předvést, jaká je současná situace podniku, nikoliv eh, účty, které byly vypracovány někdy před rokem. A za druhé, pak je tady snaha ze strany komise snížit o 25 administrativní zátěž pro podniky. Proto vás vyzývám, abychom už přestali diskutovat o tom, jak podporovat eh, malé podniky, ale měli bychom hlavně začít s tím něco dělat. Děkuji, pan komisař. Paní Komi, pardon. Děkuji, paní, děkuji, eh, pane předsedo, drobné a střední podniky eh, jsou sice rostoucího významu eh, v evropské ekonomické krajině, ale pořád ještě nemají dostatečné pobídky. Evropská unie už má celou řadu opatření, které mají za cíl pomáhat těmto druhům podnikám a je dobrou zásadou nejprve myslet v malém je dobré nejprve se zamyslet na malými podniky, podporovat jejich existenci v rámci ekonomiky, zjednodušovat postupy, snižovat administrativní zátěž a tím jim usnadňovat přístup na, krh, aby, na trh, aby byli také konkurenčně schopnější a tím se lépe vypořádali s krizí. Myslím si, že eh, zpráva pana Lene má pravdu, totiž eh, dát výjimku malým mikropodnikům, aby se snížila administrativní zátěž s tím, že do jisté míry budou členské státy státy mít volnost v tom, jak budou toto směrnici provádět. Evropská unie zatím nemá ještě v právní oblasti úplnou harmonizaci. A co se týče výjimek, musíme vždycky postupovat postupně. Myslím tím na moje zemi, která je slavná tím, že má velmi přebujelou byrokracii. A proto si myslím, že nejprve je třeba zjednodušovat účetní postupy a přecházet na internet, na online online. Tam nepotřebujeme tolik různých konzultačních firm a podobně. Děkuji. A teď přecházíme k postupu Catch the Eye. Mám šest přihlášek na seznamu řečníků a nyní získají slovo paní Holmaja. Jedna minuta. Pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, jsem udivena diskusí, kterou eh, vedou eh, kolegové, kteří na straně jedné hovoří o zjednodušení pro malé a středně velké podniky, ale když eh, se má učinit první krok pro nebo ku prospěchu mikropodniků, o nichž dnes hovoříme, mají sklon říci ne. Nemůžeme vždy požadovat a pak říkat ne. Já jsem hovořila hovořila s mnoha mikropodniky. Čekají eh, na eh, tuto úpravu, doufají v ní. Eh, hovořila jsem také s regionálními bankami, které mi zdůraznili velmi jasně, že to pro ně nebude problémem, jestliže se změní povinnost předkládat účetnictví. Bez tak pracují s jinými údaji. Navíc se ani nezmění transparentnost, protože tady platí jiné předpisy, jak pan komisař uvedl. A ty zůstanou v platnosti. To znamená, že transparentnost bude zachována nebude ani ovlivněn obchod, protože mikrosubjekty bez tak eh, nemají dopad na celoevropský trh eh, či obchod. Prosím kolegy srdečně, aby učinili tento první krok a děkuji panu Klausi Heinlenerovi za vynikající práci a jeho výboru taktéž. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Gozes, tež jedna minuta pane předsedo, pane komisaři. Děkuji. Souhlasím s paní Kastex a ostatními, ale přece jenom ještě eh, bych chtěl eh, nanést tuto otázku eh, po dosažení kompromisu, kdy tedy eh, je možné, aby si to státy jednoduchým trošičku pro sebe uspůsobili. Můžeme to teď celé zastavit, můžeme přestat vysílat takovýto signál. Já eh, si myslím, že bychom měli podpořit návrh pana Léne a eh, měli bychom opravdu myslet na reformu směrnic, abychom dospěli k harmonizaci, zejména co se týče účetních pravidel právě pro drobné střední podniky a mikropodniky a to brzy. Pan Kerep, je minutu. Uh, Pane předsedo, jako již mnoho kolegů, i já jsem velice potěšen, že jsem počkal až na konec dnešní diskuse, protože tato dvě poslední témata, která tady eh, diskutujeme, eh, mě naplňují velkou naději. Eh, ušetřit 6,5 miliard, miliard vlastně mávnutím ruky to je velmi významná skutečnost. Na jedné straně můžeme říci, že to dokazuje, co říkali mnozí kritiko, kritikové, že Evropská unie je přebyrokratizovaná, ale alespoň tady máme tuto integritu, že jsme schopni a ochotni takto fungovat, na rozdíl od bank, které zatím neukázaly žádné výčitky svědomí za to, co dělali. Nicméně to také ukazujeme, že je tady daleko více byrokracie, že musíme opravdu na to vzít nůžky, abychom abychom dosáhli 25% cíle a čím dřív to uděláme, tím lépe. Děkujem. Pan Papa Nikolau, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Prožíváme období hospodářské krize a osvobození mikrosubjektu od přílišné zátěže, předkládání e, účetní závěrky e, výroční, to je určitě vítané opatření. A v tomto mm, ohledu souhlasím se zpravodajem. Samozřejmě, že to znamená, že tyto podniky budou mít možnost vydělávat větší zisk a budou efektivnější, ale, a v tom asi lze nalézt starosti mnoha kolegů, na straně jedné musíme být mimořádně opatrní, pokud jde o opatření a prostředky, které uplatníme, abychom zajistili rychlé ulehčení. Samozřejmě úleva je e, nutná, ale nikoli alibi a to zdůrazňuji, alibi ke zkreslování nebo zamlžování eh, hospodářských eh, faktů. To je důležité a domnívám se, že zásadně toto opatření musíme přivítat, to znamená návrh komise přivítat, ale musíme tež být opatrní, pokud jde o budoucí úpravy, tak aby naše skutečné záměry nebyly zkresleny, ale aby jsme, abychom skutečně podpořili podniky. Děkuji, pan Pancitis, jedna minuta. E, gerbiamas komisare gerbiami kolegos iš tikrųjų turbūt šiandieną niekas neabejoja kad mikroįmones būtina visapusiškai neexistují pochyby o podpoře mikrosubjektů všem a to všemi prostředky. A ten nejlepší prostředek je snížení například daňové zátěže pro malé společnosti. Jedná se také o to, aby se zredukovaly předpisy tak, abychom malým společnostem e, usnadnili život. Příklad a návrh. Když dnes e, společnost zažádá o úvěr u banky, pak musí předložit určité informace a to celou řadu informací a to bývá velká zátěž pro společnosti. Já se domnívám, že výjimka pro mikrospolečnosti které by platily pro účetní závěrku, by byla dobrá věc, protože to by usnadnilo společnostem život. Paní Tajn ještě jednou? Není tomu tak? Tak dobrá, za komisi má tedy slovo ještě jednou pan Barnier. Merci, monsieur le président. Eh, děkuji, pane předsedo. Už je asi pozdě, ale jak eh, už jsem řekla, toto je opravdu mimořádně důležité téma a také jsem velice pozorně naslouchal všem. A Nemyslím si, že by byl někdo, kdo by nebyl, podpořil nutnost snížit administrativní zátěž a nadměrnou byrokraci vůči eh, mikropodnikům já eh, jsem si zkontroloval, že tento dokument by nakonec mohl mít dopad na 5 milionů podniků v Evropě. Samozřejmě jsou tady určité niance, určité neschody eh, ohledně časového rámce mezi eh, členy, například paní Kastex, nebo ohledně způsobu provádění. Rád bych zopakoval, že jsem hluboce přesvědčen, a to jsem také řekl na slyšení, že občané a spotřebitelé, a také už jsem vám řekl, že konkrétně malé a střední podniky musí být schopni využívat toho velkého, obrovského, jednotného evropského trhu. A o tom jsem velice přesvědčen. Samozřejmě, že tento dokument budeme moci dále zlepšovat ještě v rámci dialogu s radou. A jak řekl už i pan Léne, myslím si, že je důležité vyslat tento signál. ku podivu zazněla i laskavá slova o komisi ze, ze strany hraběte Dartmura, že konečně komise jednou udělala něco rozumného. A doufám, že se mi podaří vám ukazovat, že komise docela často dělá věci, které jsou pozitivní a rozumné. A ještě jsem se nevzdal snahy vás získat pro to, co dělá komise. Možná, že eh, jsem v tomto trochu utopistický, trošku příliš idealista, ale eh, já se nevzdávám toho, že Evropská komise skutečně dělá velice užitečné věci. Přirozeně, že s podporou Evropského parlamentu. Eh, pane předsedo, toto je konkrétní a rozumný návrh, který by znamenal opravdu velmi výrazné snížení zátěže pro mikropodniky. Neznamenalo by to, že by nemus- nemuseli vést účetnictví. A eh, samozřejmě, že by museli sdělovat eh, informace tam, kde by byly požadovány. A samozřejmě, že také by nikdo ehm, nebyl nucen přestat používat mm, ustanovení směrnice, pokud by si to přál. Ale toto by zařídilo tolik, že národní orgány by měly možnost modifikovat na národní a regionální úrovni eh, pravidla pro mm, informace a účetnictví. A v případě mikropodniků by se tato pravidla měla přizpůsobit právě místnímu prostředí. A kalendář je velice důležitý. Myslím si, že tento eh, návrh by mohl přijít na řadu velice brzy, protože si myslím, že bychom určitě neměli promeškat tuto příležitost mikropodnikům pomoci. Slyšela jsem, eh, co říkala paní Kastex. Ta eh, se zmiňovala o jiném časovém rámci ohledně celkové revize směrnic o eh, obchodních společnostech. Oprav, eh, Hovořilo se o roce ještě 2010, ale pravděpodobnější je asi začátek roku 2011, ale rozhodně to nebereme na lehkou váhu. Také jsem pochopil eh, návrh pana Kose. Bylo to velice jasné. Je třeba využít této příležitosti a opravdu provést důkladnou romis, eh, eh, revizi směrnic eh, v oblasti práva obchodních společností. Ale my můžeme řešit tento díl, který se týká mikropodniků teď, s vaší podporou a můžeme ovšem jít také dál a dosáhnout dalšího pokroku, až budeme provádět revizi směrnic o právu obchodních společností jako celek. Čili neměli bychom toto odložit, abychom čekali teprve až na tu celkovou revizi v roce tedy snad ještě 2010 nebo v roce 2011. Otevřeně řečeno a také v souvislosti s tím, co říkali mnozí z vás, pan Fežo, pan De Jong, paní Swinberg a další. Ti všichni hovořili o současném ovzduší krize našeho hospodářství. Podle našich výpočtů kdybychom dokázali pořádně znovu nastartovat interní trh, přičemž to je závazek, který eh, přijal i pan předseda Barroso. Pokud tedy dokážeme eh, zajistit, že tento trh bude eh, efektivnější, dynamičtější, pak bychom mohli vytvořit zhruba 0,5 až 1,5 růst tady v Evropě. Samozřejmě můžeme usilovat i o růst v širším měřitku, ale měli bychom začínat u sebe. A jak říkal pan Léna, eh, jedná se o více než 5 milionů malých podniků v Evropě, kterým bychom mohli takto usnadnit život. Z toho vychází tento návrh. Vím, co říkal tady pan Karas, paní Renner. zmiňovali nezbytné minimální standardy. Samozřejmě, že zpráva pana Lene tady zavírá možnost, e, aby tady byly takovéto minimální standardy, ovšem budeme potřebovat nějaký čas a uvidíme, co se dá udělat v sebe spolupráce i s radou ale já na vás apeluji, abyste vzali ten návrh jako to, co to je. Je to konkrétní návrh, konkrétní projekt, něco, co by mohlo být rychle funkční. A jedná se přece o 5 milionů těch velmi malých podniků. A představte si, co to znamená z hlediska zaměstnanosti. Budou-li moci zase vzkvétat, což je důležité zajistit právě v této tak obtížné době. Rád bych poděkoval panu Lené a ujistil ho, že jakmile to projde v parlamentu, rychle se vrhneme do práce s radou abychom co nejrychleji dosáhli velkého pokroku pro velmi malé podniky na tomto obrovském evropském trhu. Děkuji. Pan Lejne. Pan Já děkuji. Já děkuji všem kolegům. A za prvé se chci zmínit o impact assessmentu. To znamená, že komise předložila opravdu obšírné hodnocení dopadů, které nám předložila v právním výboru. Také poté co Econ požadoval další hodnocení dopadu, tak jsme eh, čekali na tento požadavek, ale nikdo nereagoval. Za druhé, kompromis je minimální předpisy. Není to, že by odpadly veškeré závazky, je to snížení povinností na to nejnutněji nutné, na to, co podniky potřebují. Za třetí, ten, kdo potřebuje pro bankovní úvěr rozvahu, tak si ji může vypracovat. Ale ale jestliže mikrosubjekty takovéto půjčky vůbec nepotřebují, tak vůbec nechápeme, proč by měli vynakládat náklady na notáře a další. E, za čtvrté, finanční a daňové předpisy zůstávají platné. Tady se to týká pouze účetní závěrky a také náklad na účetní závěrku. Za páté, e, přepracování čtvrté a sedmé směrnice, to je velké díle. E, velké dílo. U sedmé směrnice se to týká také koncernových závěrek, což je velice komplikovaná věc. Já prognostikuji, jestliže nyní toto rozhodnutí neuděláme, tak potom existuje akutní nebezpečí, že při revizi čtvrté a sedmé směrnici se vlastně mikropodniky vytratí, protože nemají dostatečnou lobby. Proto je nutné toto rozhodnutí udělat nyní a nečekat na později. A tady ještě nevíme, zdali to vůbec ještě nepůjde. Za šesté, postavení profesních asociací. Já znám asociace a znám jednu jedinou asociaci, která je proti, všechny ostatní jsou proto, říkám zcela jasně, děkuji vám. Děkuji panu zpravodaji. Rozprava je tímto ukončena a hlasování se koná ve středu. A nyní můžeme přistoupit k poslednímu bodu dnešního pořadu jednání a sice ke zprávě paní Intveld o politice hospodářské soutěže za rok 2008.